Okay, dear colleagues. Takže kolegové, začneme. Naše zasedání výboru INTA, slyšení, které jsme absolvovali společně se výborem IMCO. Nejprve bych vám rád poděkoval vám všem eh, za to, jak jste zastupovali náš výbor na slyšení. Já jsem měl velikou radost, eh, kolik členů INTA tam bylo a jenom málo lidí z IMCO, takže to už byla dobrá, důstojná reprezentace. Byl to hezký pohled ze místa předsedy. Děkuji vám za to. Bod číslo dva, přijetí programu je pořadu jednání. Nemáme žádné žádosti o změnu pořadu, takže je program schválen. Bod 3, schválení zápisu ze schůze 14. a 15. března. Myslím si, že budeme postupovat jako obvykle. Zápis bude schválen, pakliže nedojdou do konce zasedání nějaké námitky. Bod číslo 4, sdělení předsedy. Jako obvykle bych vám rád připomněl, že naše zasedání je webstreamované. A slavní, víme, že lidé následují Stalinu z Rigi, z Lisabonu, z Amsterdamu, u svých počítačů a bedlivě sledují, co tady říkáte a děláte. Hmm. Potom krátkou připomínku, kterou už jsem řekl na slyšení 25. dubna eh, začne další kolo vyjednávání o TTIP v New Yorku, než Cecilia Marstrem přijedou do Ženevy a pan prezident Obama také budeme se snažit urychlit celý proces, ale v současné době to ještě není jisté. Bod 5. Současný stav probíhajících třístranných jednání. probíhající jednání o řešení konfliktu, ale není to nic nového ve srovnání s minulým zasedáním. Ale co se týče statistiky pro zahraniční obchod, máme tady nějaké nové záležitosti. Možná, že si vzpomenete, že před rokem a půl nebo dvěma lety bylo zasedání rady, které projednávalo toto nařízení, ale rada nebyla ochotná akceptovat tento kompromis, protože tady existují rozdíly v implementovaných aktech a aktech přenesené pravomoci. A byli pozváni experti za radu, za parlamentu, kteří přišli k expertním skupinám a i třeba, že došlo k ukončení jednání v trialogovém týmu, bylo to prostě někde v oblacích, nebylo to totiž ani zamítnuto, ani přijato. A po meziinstitucionální dohodě, která byla ukončena před několika týdny, jsme zavedli prvky z interinstitucionální dohody do nařízení takže jsme ty rozdíly teď vyřešili a můžeme o tom zítra hlasovat. Teď se dostáváme k bodu 6. To je příprava povolební revize víceletého finančního rámce a expertem v tomto výboru, a nejenom ve výboru, ale i v parlamentu, je Raimund Böge a dám mu slovo. Děkuji mnohokrát, pane předsedo, <clears throat> milé kolegyně, milí kolegové. V příslušném výboru, což je výbor pro rozpočet, eh, jsou kolegové Byl to Jan Obricht eh, spolu zpravodaji a dnes to mohu relativně zkrátit. To, co nás čeká s ohledem na revizi VFR, bude nesmírně obtížná záležitost. Zároveň si musíme uvědomit, a to bych rád tady také jako mm, vyslanec za parlament řekl komisi a radě, Pakliže se nepodaří v určitých prioritách evropské rozpočtové politiky dospět ke konsekventní revizi víceletého finančního rámce 2014 až 2020, budeme každoroční rozpočtová řízení vést takovým způsobem, jako jsme to ještě neměli, jak v konfrontaci, tak v neschopnosti reagovat rozpočtově na aktuální situaci. V minulých měsících díky krizi imigrantské došlo k převrstvování rozpočtu, jaké jsem ještě nezažil za 26 let mého působení v parlamentu. 9,2 milionů, miliard euro eh, v říjnu, které byly vlastně původně plánované jak pro 2015 rok 2016 eh, obtížná vyjednávání jsme vedli a málem to stroskotalo, eh, protože hm, tady docházelo k částečné manipulaci výsledků či veřejnosti. Nakonec se nám podařilo ehm, zavést větší flexibilitu do rozpočtového řízení, abychom také mohli využít marže a abychom mohli využít i to, eh, jak jaké stropy byly u prostředků na platby a prostředků na mm, eh, závazky vyjednáno, protože bylo jasné, že díky spožděním jednáním právního základu eh, bychom se mohli dostat do velkého časového skluzu a dostali bychom se rychle do situace, kterou známe i z jiných střednědobých finančních plánování, že potom propadnou závazky a tím pádem se škrtnou. Zajímavé je, a to se týká naší práce, že tento problém nezažíváme pouze ve strukturální politice, <clears throat> ale zcela zjevně v minulých letech stále máme co dočinění s problémem, že to, co v oblasti zahraničně politických nástrojů bylo původně zamýšleno, nebylo možno kompletně realizovat. To může souviset <clears throat> také s tím, že situace v zemích příjemcích, kde, se, kde máme přispět ke stabilizaci tamní ekonomiky, Eh, buď jsou nějaké brzdy, překážky, nebo my jsme příliš komplikováni v realizaci záležitostí, které jsme se rozpočtově naplánovali. Proto musí být každému jasné, že z hlediska aktuálních výzev a také situace zejména v kategoriích 3 a 4 musíme učinit zásadní rozhodnutí nejenom co se týče Europolu, Frontexu, přičemž minulé léto uprostřed krize rada se bránila vůbec o tom vážně přemýšlet. I z těchto důvodů eh, dorazila řada věcí příliš pozdě. A zásadním úlohou přece musí být, kromě dalších otázek, jakým způsobem se nám podaří vzhledem k situaci v našem sousedství na Blízkém středním východě a v Africe přispět k trvale udržitelné stabilizaci, abychom nebyli natrvalo obklopeni padlými státy. No a to souvisí s otázkou, jakým způsobem budeme integrovat obchodní politiku do tohoto přístupu. A to jsem také napsal v bodě 4 v tom návrhu stanoviska. E, zoufalý pokus komise s velkou kreativitou se snažit zachránit eh, to, co připouští rozpočtová pravidla. Zdůvodnit fondy mimo rozpočet eh, v souvislosti se summitem v La Valetě, vzít něco přes jednu miliardu eur a dát jich k dispozici pro Severní Afriku a ze stávajících položek stávajících nástrojů a stávajícího rozvojového fondu. Jako rozpočtář jsem vždycky pro, abychom se podívali, zda můžeme převrstvit. Je tu nějaká priorita, která je důležitější než ta původní? A, e, také rozvrstvování z programu sousedství, e, vzít do rozvojové politiky ještě něco s tím, aby členské státy mohli také přispět svými příspěvky vnitrostátními mimo rozpočet. Toto je podle rozpočtového řádu přípustné podle finančního nařízení, ale já o tom hovořím proto, že tady máme takovou zkušenost, že některé členské státy až do, dna, do dnes vůbec žádné miliony nedodaly. Takže naděje, že by dodatečně se ještě něco tady přispělo a tímto způsobem eh, by se to udělalo mezivládně, vyřeš, ale vyřešení eh, problému této kategorie nebude tímto způsobem na mezivládní úrovni správné. Jsou země, které přispívají 3 miliony, ať už z jakéhokoliv důvodu, a pak sedí v řídící radě. A to je všechno. A proto ty kritické připomínky, že taková řešení eh, byla možná jenom proto, že bylo třeba rychle jednat a že další intenzifikace takových problémů nesmí vést k tomu, eh, aby nebyly outsourcovány eh, prostředky z rozpočtu, ale aby zároveň nebyl outsourcován parlament. A proto je to také téma pro revizi. Chceme mít upřímnou, seriózní revizi s odpovídajícím obsahem a rozpočtovými a finančními dopady, anebo chceme připustit, aby se to tělo jak do posud, což by um, ohromně poškodilo parlamentní práci. Takové fondy může, pakliže tady existuje představa, eh, že bychom mohli řídit rozvojové fondy jinak eh, než jednotlivé položky z rozpočtu, no to řeknu, to se na to podívejme, protože to je velice komplikovaná mozaika, eh, kterou musíme vždy eh, vidět v celku. Samozřejmě musíme reagovat na nové výzvy. Tady eh, záleží hlavně na to, abychom na jedné straně měli přiměřené výše prostředky a obchodně politickou agendu Evropské unie a komise tím mohly také realizovat a tím pádem přispět ke stabilitě růstu a zaměstnanost u nás i u našich sousedů, partnerů. Předtím se mě někdo zeptal, a já to tady hned uvedu, kolega Šolte se mě ptal na otázku hodnocení stávajících nástrojů. Tady se domnívám, budeme muset očekávat od komise více. A já to ještě přizpůsobím v mém textu abychom tam intenzivně eh, zapojili ještě evaluaci, evaluaci stávajících eh, nástrojů. To by nemělo stroskotat na penězích. Na penězích to se někdy používá jako argument, za kterým se skrývá nedostatek vůle. A teď migranční krize a krize uprchlíků, a výzvy, kterým čelíme, zda jsme schopni pouštět se do řečení příčin, Tady eh, samozřejmě eh, je velice významná i naše obchodní politika. Taky hovořím o podpoře internacionalizace malých a středně velkých podniků, což je pro nás také stále téma. Dále se odkazuje na Evropský fond pro eh, záruční fond pro účinný mechanismus ke snižování rizik i pomoc třetím zemím a ještě jedno hovořím o makrofinanční pomoci a v okruhu 5 eh, tam se hovoří o disponibilitě zdrojů, eh, které je třeba také odrazit v prováděcích smlouvách a dohodách, eh, stávajících obchodních dohodách. My bohužel už nemáme nástroj, který parlament měl před Lisabonskou smlouvou, že mohl mít jednostranné rezervy. Dokonce jsme dali do rezervy cestovní náklady komisařů. Oni sice se rozčilovali, ale nakonec prostě ustoupili a prováděli to, co jsme žádali jako rozpočtový orgán. V takovém okamžiku bychom se měli také o této záležitosti hovodit, hovořit s radou, abychom tyto záležitosti skutečně seriózně projednali. Toliko tedy ve zkrátkosti, v krátkosti času, pane předsedo, e, příprava vyjednávání o revizi VFF, to bude jistě nesmírně obtížné, ale musíme zcela odhodlaně a rozhodně určité doby prosadit, jinak rozpočtová politika, co se od ní očekává, příštích rocích prostě stroskotá. Děkuji. Ganz herzlichen Dank für diesen profunden. Děkuji. Děkuji za velmi zevrubnou práci a zprávu. Stínový zpravodajové nejprve Ina, prosím. Děkuji mnohokrát. Já bych chtěla poblahopřit eh, panu zpravodaji za to, co už nám tady představil. On ví velice dobře, že může počítat se spoluprací socialistické skupiny a že také my předkládáme pozměňovací návrhy, abychom mm, přispěli třeba ke sledování věci z jiného úlohu. Eh, dvě připomínky. Jedna taková obecná, která se týká týká víceletého finančního rámce. Pro nás je důležité pokračovat v práci na reformě vlastních zdrojů Evropské unie, abychom skutečně měli k dispozici nezbytné množství, nezbytné sumy, aby se nám podařilo realizovat to, co musíme. A na druhé straně, abychom také mohli řešit problémy pladeb, eh, které tedy stále rostou. Je třeba také zabezpečit demokratickou kontrolu parlamentu nad veškerými zdroji, které Evropská unie má. A pravdou je, že některé zůstávaly mimo rámec jako mechanismus pro pomoc uprchlíků. Parlament musí mít kapacitu kontrolovat všechny finanční nástroje komise. Eh, co se týká to, to co patří našemu výboru. Je důležité, naš, je, aby zdroje a metody hodnocení studie dopadu byly učiněny nejenom ex ante, ale také ex post. Musíme mít prostě daleko detailnější sledování vývoje všeho toho, co bylo zakotveno v dohodě a především také rozšířit informace a příležitosti, které nabízejí nové dohody, aby eh, všichni možní příjemci mohli k těmto možnostem čerpání z různých fondů dojít. Také si myslím, že je důležité, abychom hovořili o studiích dopadu možných opatření, která je třeba realizovat pro pomoc třetím zemím v naléhavé mm, situaci eh, nejenom v Evropě, ale abychom mohli přizpůsobit opatření sektorální povahy. A potřebujeme také reformu globalizačního fondu. Přizpůsobit, tedy, pardon, EGF je lepší mít takové zdroje, které budou moci rychleji pomoci podnikům, čili mít širší záběr v tom fondu, aby některé podniky, které jsou v nozi, nebyly vyřazeny a priori z možnosti čerpat prostředky z tohoto fondu. A myslím si, že ve spolupráci můžeme učinit velice užitečný dokument. Děkuji. Maritě, prosím. Thank you very much, Chair. Mnohokrát děkuji, pane předsedo, a děkuji zpravodaj za to, že se s námi podělil o své názory. Já do značné míry souhlasím. Je to problematická, náročná situace. Máme rozpočet bez vlastních zdrojů, rozpočet, který není důvěryhodný, rozpočet, kterému chybí důvěryhodnost. To je ten hlavní problém. Já myslím, že obecně se můžeme na rozpočet ptát na hodně věcí, na výdaje EU z hlediska dotací, místo investic do ekonomiky 21. století. Ale to je možná příliš široká diskuze pro tento výbor. V každém případě si myslím, že je zásadní, abychom se zabývali obchodem jako součástí širšího souboru nástrojů externích eh, opatření EU a je pravda, že to není důvěryhodné a že rozpočet se využívá kreativně, což také oslabuje přísliby více a více principů Potřebujeme mimo jiné respekt pro demokracii, lidská práva, musíme je obhajovat, musíme je eh, odměňovat. Potřebujeme solidnější partnerství s EU a já si myslím, že v každém opatření, které přijmeme, když budeme hodnotit víceletý finanční rámec teď, musíme mít na paměti ty principy, které chceme využít k utváření našich externích politik. A obchod je jedním z nástrojů. Obchod se stále více odehrává v měnící se situaci, mění se očekávání a my se musíme zamyslet nad tím, jak se s tím vyrovnat. Já myslím, že na jedné straně ta výzva podpory hospodářského růstu pro naše občany zůstává zásadním cílem. Obchod a také takové prvky jako ekonomická diplomacie musí hledat odpovídající zdroje Podobně si myslím je zásadní, abychom se kriticky zamysleli nad tím, zda Evropská komise má zdroje k tomu, aby řešila eh, zvýšená očekávání, pokud je o komunikaci o obchodu. Často se mluví o tom, že potřebujeme transparentnost, to já rozhodně vítám, ale rozhodně také platí, že lidé nejenom čekají, že dostanou informace a budou mít přístup k informacím v tom nejširším slova smyslu, ale chtějí být také vyslyšeni. A já myslím, že to je nesmírně legitimní požadavek. Ale je to požadavek, pro který struktury Evropské komise v současné době nejsou vybaveny. Techničtí odborníci na obchod nejsou nezbytně stejní lidé, kteří dokážou naplnit všechny tyto ostatní požadavky a rozhodně ne současně. Takže já bych uvítala také zaměření na to, že potřebujeme větší flexibilitu a musíme přidělit zdroje na moderní politiku, obchodní politiku pro 21. století, která zapojí různé aktéry, mimo jiné naše občany. Děkuji. Děkuji. Zaguje Helmut Scholz, jako vždy. Děkuji, pane předsedo. I já bych chtěl poděkovat panu zpravodaji za velmi zevrubnou prezentaci té zprávy toho návrhu. A souhlasím s ním, že eh, se musíme zásadně zamyslet nad tím, jak to s tím rozpočtovým plánováním vypadá a jak se to má dále vyvíjet. Obecně to, eh, se musíme zaměřit na tu základní situaci. Pokud pan zpravodaj v bodě 4 eh, odkazuje na nejrůznější škrty v okruhu 4, tak se musíme podívat na to, za co jsme konkrétně odpovědní v makrofinanční pomoci. Co z toho je? Eh, k čemu to povede, protože obchod není samoučelný. My díky tomu obchodu chceme něčeho dosáhnout. Většinou tedy vydáváme prostředky ve zrychleném postupu a nekontrolujeme, jaké jsou předpoklady, jaké jsou okolnosti, jaká je celková ta situace, jestli se nám skutečně podaří tam dosáhnout eh, nějakých trvale trvalých změn. To znamená, že to bychom do toho měli ještě doplnit. Druhá věc, druhé hledisko. Eh, to do toho chceme vnést my jako frakce. Díky obchodní politice máme menší příjmy z cel. Možná, že už jednou nebudeme mít žádné příjmy z cel. To je takové to kredo. To znamená, že musíme dát jasně najevo, e, odkud e, ty peníze pocházejí. Ty peníze, které Evropská unie potřebuje na to, aby mohla realizovat určité projekty v zájmu občanů. To znamená, že musíme nějak jasně vysvětlit tuto diskrepanci. A tomu se ne, bezpodmínečně nutně musíme věnovat a e, Myslím si, že hlavní zpravodaj ve výboru pro rozpočet by se na to měl e, také podívat. Jinak velmi e, děkuji za spolupráci. Ska Keller, prosím. Thanks and also thanks to the... Děkuji a děkuji také zpravodaj. Já souhlasím s tím, že obchod musí hrát určitou roli v naší externí politice a musí také naplnit tu roli, kterou jsme si stanovili. Ale jde také o to, jaké peníze dáváme na ty věci, ale také o tu politiku. Za to odpovídáme tady v tomto výboru. Musí to co nejvíc zapadat do externích cílů EU, takže s tím souhlasím. Možná, že bychom tam něco mohli dát. A také souhlasím s tím, že bychom se měli zamyslet nad tím, <clears throat> jak to hodnotíme. Nebo jestli probíhá nějaké průběžné hodnocení toho, co vlastně pomáhá, co pomáhá vývoji někde jinde. Pokud je o to, jaké peníze na to dáváme a o čem tady rozhodujeme. Pokud je o ty Eh, prostředky pro naléhavé účely, tady souhlasím s tou argumentací, že parlament by se neměl nechat odstrčit někam do pozadí, ale musíme také vymyslet, jak zajistit tu flexibilitu a vydávání těch naléhavých prostředků, což je někdy nutné. Určitě k tomu předložíme pozměňovací návrhy. Děkuji. Děkuji. Někdo další se o slovo nehlásí, to znamená, že slovo dostane komise. Dobře, děkuji. Děkuji, pane děkuji, předsedo. Pane předsedo. Já děkuji všem, kdo se vyjádřil a především děkuji za trvalou podporu naší politiky. I když jen třeba z rozpočtového hlediska, jak víte, komise v současné době připravuje své návrhy. Revize by podle nás měla být příležitostí zaměřit rozpočet na růst, pracovní místa a konkurenceschopnost a také postavit se novým výzvám, kterým teď čelíme. A na některé z nich jste tady dnes poukázali. Uvidíme, jaké máme rozpočtové možnosti. Budeme muset posoudit, jaká je ta flexibilita, jak funguje flexibilita v současném víceletém finančním rámci a jak to můžeme vylepšit. Pokud je o některé z konkrétních věcí, které jste teď nadnesli, zejména co se týče průběžného vyhodnocování jednotlivých iniciativ. A vím, že v návrhu stanoviska také odkazujete na internacionalizaci malých a středních podniků a obchodní struktury, které se teď financují. Souhlasíme s vaším názorem, že bychom měli vyhodnotit přidanou hodnotu a zjistit, jestli jsou tyto prostředky užitečné. A chci připomenout, že jednotlivé útvary komise společně s parlamentem na technické úrovni se pravidelně setkávají a by se vidělo, jak to vypadá, jestli to vůbec přináší nějakou další hodnotu. U v okruhu čtyři vnější vztahy, kterým se především zabývá tento výbor, má málo prostředků, ale neustále dnes vyhodnocujeme, jak nejlépe řešit současné výzvy a přemýšlíme nad tím, jak se s tím vypořádat nadcházejícím hodnocení eh, uprostřed období. Děkuji. To byla krátká odpověď, nicméně předáme slovo zpravodaj. Yeah, thank you, Chair. I take note of the... Ano, děkuji, pane předsedo. Já jsem si tedy zaznamenal pozice, eh, které vzešly eh, z výboru. A Rád bych vyjádřil očekávání a naději, že komise se při těch velmi obtížných jednáních postaví na stranu parlamentu. A nevzdá to předem, protože všichni víme, že nástroje, nástroje, za které parlament tak angažovaně bojoval a které nakonec byly zavedeny pouze poté, co tři Předsedové se sešli a jednali celou noc. Tak ty e, nástroje už dneska jsou plně vyčerpány, nejsou k dispozici. To znamená, že ta dramatická situace týkající se přerozdělení tváří v tvář stávajícím výzvám dokazuje, že tedy jsme prokázali tvrdou pozici. My jsme tehdy e, prosadili pružnější přístup, ale s těmi rezervami jsme na konci, na, druhé polovi, na druhou polovinu rozpočtového období už ty rezervy nejsou k dispozici a s tím musíme nějak žít. Nyní k tomu, co říkal pan kolega Scholz, odstranění cel, jestli to bude téma v revizi, eh, samozřejmě, že to má dopad na strukturu diskuze o vlastních zdrojích, Jde o to, k čemu se chceme dostat. Já v tuto chvíli pracuji na Eh, společné zprávě Ekon a eh, buď pokud jde o eh, fiskální kapacity. To je téma, které je na nejvýš komplexní, ale taky tam jde o otázku přiměřených zdrojů. To znamená o to, jak Evropská unie do budoucna bude moci být pevnější a perspektivnější. A i tam jde o otázku zdrojů, jejich složení já ještě jednou požádám sekretariát, aby se obrátil na komisi a abychom tedy získali přehled toho, co již bylo zhodnoceno v minulých letech a co se tedy plánuje na příští rok, tak abychom to mohli kvalifikovaně zhodnotit a vyvodit z toho svoje závěry pro jednání o revizi, víceletém finanční, revizi víceletého finančního rámce. Děkuji. Děkuji, s tím tedy souhlasíme. Děkujeme vám, pane Böge. Lhuta pro předložení pozměňovacích návrhů vyprší 25. dubna ve 12 hodin. A nyní tedy předám eh, slovo panu místopředsedovi Winklerovi, aby uvedl další bod, bod číslo 7. Thank you. Uh, Vážení kolegové, další bod na pořadu jednání je provádění doporučení parlamentu z roku 2010 týkající se sociálních a environmentálních norm lidských práv odpovědnosti podniků a předám slovo naší zpravodajce Eleonoře Forence, prosím. Mnohokrát děkuji, pane předsedo. Na úvod bych ráda poděkovala kolegům z výboru a také z ostatních výborů, kteří se vyjádřili k mé zprávě. A zejména stínovým zpravodajům a sekretariátu Já myslím, že Ten velký počet pozměňovacích návrhů, které byly předloženy, které obohacují mimo jiné to, co jsme dostali od občanské společnosti, od našich partnerů, znamená, že můžeme postoupit dál, pokud je o ty věci, kterými se zabývá tato zpráva. A tady chci připomenout jeden aspekt, abychom tak trošku spustili diskuzi v rámci této výměny názorů o zprávě. Vůbec poprvé vzniká zpráva s výhledem na eh, provádění tří předchozích zpráv parlamentu. Takže Rada a komise ponesou větší odpovědnost za všechno, co se odehrálo od roku 2010 do dneška, včetně všech věcí, ke kterým došlo v tomto období. Já myslím, že to není snadné, mluvíme o provádění tří zpráv a zabýváme se tím, nakolik významná je obchodní politika EU a ona je podstatná, pokud jde o lidská práva, udržitelnou obchodní politiku a také sociální odpovědnost podniků. A v rámci této výměny názorů chci připomenout některé faktory, kterými jsem se řídila ve své práci. První z nich se týká cílů této zprávy. Já myslím, že bychom měli uvítat příspěvek eh, nevládních organizací a orgánů občanské společnosti při právě této zprávy. Chceme se na to dívat dlouhodobě, nejenom eh, středně době. Chceme zaujmout dlouhodobé stanovisko, pokud je o směr, kterým se parlament ubírá z hlediska cílů této zprávy na bilaterální vícestrané úrovni. A u takových věcí, jako je reforma VTO. Chci tedy poděkovat všem kolegům, kteří předložili pozměňovací návrhy. Musím říct, že ne všemi nezbytně souhlasím. Nesouhlasím s těmi návrhy, které by snížily úroveň našich ambicí. Já myslím, že jsou tady pozměňovací návrhy, Eh, které mají zvýšit účinnost těchto nástrojů, s těmi já souhlasím. Jde o to, jak provádět doložky o lidských právech. Jsou tady pozměňovací eh, návrhy, které se týkají udržitelného rozvoje. Ty skutečně mohu podpořit. A pak je tady druhá věc. Přejdu rychle k druhému bodu. Myslím, že bychom neměli ustupovat zpět, pokud je o to, čeho už parlament dosáhl do roku 2010. To, čeho jsme dosáhli, bychom měli posílit a vylepšit, ale ne oslabit. A tady mám na mysli některé z pozměňovacích návrhů, které by znamenaly, že ratifikace umluvy eh, Mezinárodní organizace práce mm, by z našeho pohledu byla oslabena, nebo náš závazek by se oslabil. Jde třeba o dohody o přístupnosti nebo dostupnosti pro sociální partnery. Takže já si myslím, že bychom měli žádat, aby se tyto nástroje nějak neoslabily. A poslední věc, která je podle mě zásadní, je to zásadní kritérium, je účinnější role Evropského parlamentu v hodnocení dopadu. Já myslím, že role parlamentu je tady naprosto zásadní. Je to zásadní aspekt naší práce u této zprávy. A proto doufám, že záměry zpravodajky jsou tady jasné, záměry a cíle této zprávy jsou velmi ambiciózní. Je to velice komplexní téma, ale dotýká se to tedy provádění tří zpráv. GSP já myslím, že tady musíme reagovat účinněji, pokud jde o dosažené dohody. A musí se do sledování zapojit i sociální partneři eh, parlamentu, dále environmentální aspekty. Tady chci poděkovat kolegovi Kellerovi za jeho příspěvek. Já myslím, že nemůžeme přijmout pozměňovací návrhy, které by omezovaly závazky parlamentu v této oblasti. Myslím si, že je důležité, abychom podpořili čisté zdroje energie. Je to velmi důležité, pokud jde o snahu naplnit naše cíle. Já myslím, že na tom se můžeme dohodnout. Chci poděkovat kolegovi eh, za příspěvky k sociální odpovědnosti podniků. Já si myslím, že toto nesmí být jednostrané. Nejde jenom o dobrovolné závazky, to není úplně účinné. Myslím si, že by měl probíhat dialog. Například o kompaktu pro Bangladeš, Tady je podle mě skutečně důležité hodně na tom zapracovat, zapracovat na sociální odpovědnosti podniků. Já jako zpravodajka budu rozhodně k dispozici pro kolegy i pro sociální partnery. Myslím si, že je to důležité nejenom pro účely přípravy této zprávy, přípravy zprávy pro komisi, ale je to podstatné i pro parlament, protože víme, do jaké míry obchodní politika nabývá na významu v externích politikách Unie. Kolegové, jen pro vaše informaci, máme 219 pozměvacích návrhů k této zprávě, jak už zdůraznila zpravodajka. A další stovku eh, ze stanovisek k výboru. Máme čtyři stanoviska DV, Ample, FAM a AFET. A nyní se obrátím na politické skupiny, nejprve za ALS. Děkuji, pane předsedo. <clears throat> Drazí Kozekové, eh, já tady omlouvám kolegyni, která zde nemůže být protože má povinnosti v zahraničí a požádala mě, abych se ujal slova místo ní. Cílem zprávy je vyzdvihnout akce, které Evropská komise realizovaly od roku 2010, proto aby se zlepšila bilance a připomněla nám cíle, které musíme sledovat. Co se týče pozměňovacích návrhů paní Fejfis, Eh, pozměňovací návrhy tady ke zprávě paní Florenco připomíná, že obchod musí také chránit základní hodnoty Evropské unie na mezinárodní scéně a tudíž zaručovat lidská práva sociální i environmentální. Kapitola týkající se trvale udržitelného rozvoje v obchodních dohodách hraje ústřední roli a musíme pokračovat, rozvíjet spolupráci na multilaterální úrovni s mezinárodními aktéry, jako, jsou, jako je Mezinárodní obchodní organizace, Spojené národy nebo OECD. Co se týče základních lidských práv, musíme bdít nad tím, aby ty doložky ochranné, které jsou ob, obsaženy již v obchodních dohodách, byly skutečně respektovány a aplikány, aplikovány. Pardon. Proto je nezbytné prohloubit uskutečňování obchodních dohod a do nich je třeba zapojit jak Evropský parlament, tak také občanskou společnost. Um, a proto jsme žádali, aby tady byly vytvořeny příslušné konzultativní skupiny či fórum, právě proto, abychom bděli nad tím, aby uzavírané dohody zahrnovaly respektování základní lidských práv, sociálních a environmentálních práv a navrhujeme akční plán, který bychom uskutečňovali s našimi partnery, aby došlo tedy k opravě e, určitých závazků pakliže ještě nebyly obsaženy v příslušných smlouvách. A jak už jsme oznámili, rádi bychom měli nějaký systém SPG plus a e, následující zveřejnění zprávy SPG plus přispívá k ochraně základních lidských práv. Musíme také bojovat proti práci dětí a proti nucené práci. To jsou body, které bychom rádi viděli více jako priority. Žádáme komisi, aby postupovala v tomto ohledu a navrhujeme, aby se integrovaly do obchodních smluv cíle boje proti eh, potírání nucené práce a práce dětí v rámci nezbytnosti přispívání k trvale utržitelnému rozvoji, abychom dosáhli vyvážené legislativy, která by zlepšila situaci z roku 2010. Předložili jsme pozměňovací návrhy týkající se sociální odpovědnosti podniků které musí přispět k trvale udržitelnému rozvoji. Už se o tom hovořilo v roce 2013 a my si přejeme, aby komise příslušný program rozšířila i na jiné partnery. Navíc vyzýváme komisi, aby realizovala strategie týkající se sociální odpovědnosti podniků. Děkuji vám mnohokrát. Oh, thank you very much, děkuji. A nyní za SAD. Jude Caton Darling, prosím. Mnohokrát děkuji, pane předsedo a děkuji zpravodajce. Velký počet pozměňovacích návrhů, které byly předloženy k této zprávě, ukazuje, jaký význam tomu členové eh, přikládají. U nás, v naší skupině socialistů, je to jeden ze zásadních pilířů obchodní politiky a rozhodně doufáme, že vyjednávání o kompromisním textu naplní očekávání těch i mimo náš parlament, kteří záleží na těch ustanoveních, která prosadíme do obchodních dohod. Často se to dotýká jejich fyzického zdraví a života. Je to významná zpráva, ke které musíme přistupovat seriózně a odpovědně. Společně s kolegy z SAD jsem předložila dva soubory pozměňovacích návrhů. Jeden se týká mm, nalezení rovnováhy v návrhu zprávy, protože musíme řádně vyhodnotit, co udělala komise a co neudělala. Abychom mm, řešili naše žádosti z roku 2010. A další soubor návrhů se týká nových podnětů pro první léta provádění těch kapitol EU o obchodu a udržitelném rozvoji a dotýká se to také nových obav, které vyplnuly z nedávných hodnocení a z nedávného vývoje, mimo jiné z tragických událostí na Rand Plaza a rozvojových opatření OECD, pokud je o tu odpovědnost. Byla tady řada návrhů z ostatních skupin, ale máme tady i návrhy, které by nás posunuly o 6 let zpět z hlediska toho, na čem se parlament dohodl ve svém usnesení z roku 2010. Rozhodně by byla spochybněna naše důvěryhodnost, kdybychom sami sebe takto oslabili. Ten proces přípravy kompromisní návrhu teprve začíná a my doufáme, že bude konstruktivní. Tato zpráva už má velké spoždění a bylo by nepřijatelné, kdybychom ji dál rozměrnili, kdybychom dál oslabili ustanovení o, o, o sociální odpovědnosti podniků o lidských právech v obchodě. Komisařka Malstromová považuje tyto věci za jednu ze svých osobních priorit a já si myslím, že musíme tuto zprávu využít, abychom konkrétně uvedli, co očekáváme od ní a od komise a jak by podle nás tato ustanovení a tyto priority měly být monitorovány za účasti těch, koho se to týká, aby se zajistilo, že naše slova skutečně uvedeme do praxe. Děkuji. Mnohokrát děkuji. Za EKR náš místo předseda pan Zahradil. Prosím. Děkuji, pane předsedo, milí kolegové. V souladu s naší dlouhodobou politikou zaměřenou na obchod se domníváme, že dosáhneme mnohem víc na poli lidských, sociálních práv a environmentálních standardů, když eh, s našimi obchodními partnery budeme jednat jako s rovnocenými partnery. Po, pokud eh, je tedy eh, necháme, aby se zavázali ke zlepšení v těch oblastech, ve kterých s námi obchodujeme. To znamená, upřímně řečeno, nejsme spokojeni s tím, co je psáno v původním návrhu zprávy. Je to ten text, který se zabývá politizací obchodu. My souhlasíme se zpravodajem v tom, že tedy se chce soustředit na monitoring provádění eh, již stávajících dohod o volném obchodě. Nicméně se domnívám, že ta politizace obchodu je kontraproduktivní, neefektivní a potenciálně škodlivá. Co tím konkrétně myslím? Vůbec nemůžeme souhlasit s jednou věcí. Podmínění budoucích eh, dohod o volném obchodě doložkami o lidských právy, právech. Já nevím, jak by eh, tedy eh, to mělo celé fungovat, jak by měla fungovat ta kontrola. To by se mělo pravděpodobně více rozvést, tak aby to bylo přesnější a jasnější. Kromě toho máme určité pochybnosti, pokud jde o sankce a pozastavení eh, obchodních dohod v závislosti na okolnostech. A v neposlední řadě mi jde ještě o jednu věc. Jako obvykle jsme eh, systematicky proti Mm, povinnému přístupu v oblasti sociální, sociální zodpovědnosti podniků. V tomto smyslu jsme zaslali pozměňovací návrhy, jak vidíte, je tu velmi rozdílné spektrum nebo e, široké spektrum nástrojů, nicméně bychom chtěli i nadále vyjednávat, i nadále bychom chtěli být součástí e, procesu vyjednávání Chtěli bychom dospět ke kompromisním pozměňovacím návrhům minimálně v těch oblastech, o kterých jsem mm, hovořil, to znamená eh, uzavírání těch eh, dohod o volném obchodu, mechanismy GSP e, plus a tak dále. Na závěr mi dovolte, abych pouze řekl, že se těším na eh, příští zasedání stínových zpravodajů a doufám, že se, mi, že se nám podaří k němu přispět konstruktivním způsobem. Děkuji. Eh, a nyní tady má eh, frak, slovo frakce Libe. Maril Desarnes, Děkuji, pane předsedo. Já jsem tady jako zástupce našeho stínového zpravodaje. Chci poděkovat zpravodajce za její práci. Bylo předloženo přes 200 pozměňovacích návrhů a my společně pracujeme asi na 20 kompromisech. Naším cílem je koncensus, pozitivní výsledek, abychom dospěli k usnesení, které bude vycházet z doporučení parlamentu z roku 2010 pro komisi v oblasti sociální odpovědnosti podniků, aby to bylo ještě ambicioznější, pokud je o naše cíle v této oblasti. A toto jsou klíčové body, které by se měly odrážet v konečném textu a které bychom měli obhajovat v našich pozměňovacích návrzích. Za prvé, EU by měla hrát aktivní roli při realizaci cílů OSN pro udržitelný vývoj do roku 2030. Za druhé, otázky genderové vyváženosti a lidských práv je třeba důsledně zohledňovat v nových obchodních strategiích komise. Za třetí, systematické hodnocení dopadů by mělo probíhat před každým obchodním vyjednáváním. Měli bychom se řádně zamyslet nad otázkami udržitelného rozvoje a věnovat zvlášť velkou pozornost nejzranitelnějším skupinám populace, vzhledem k tomu, že patří k menšinám a nebo jsou v zeměpisné izolaci. To není případ nejzdálnějších regionů Evropy, kdy se komise zavázala provádět hodnocení dopadů ještě před obchodním vyjednáváním. Ale tato hodnocení se nedělají důsledně. Za čtvrté, obchodní politika EU by měla přispívat k energetickému přechodu iniciativa Zelené zboží je krok správným směrem v tomto ohledu. A poslední věc. EU by měla zintenzivnit svou iniciativu jako například ekologické značení nebo zveřejňování nefinančních informací aby podnítila evropské společnosti k tomu, že se budou chovat odpovědněji a ekologičtěji. Děkuji. Uh, thank you very... Děkujeme. A za zelené Ská Keller, prosím. Děkuji vám, děkuji panu zpravodaji za skvělou práci. Předložili jsme mnoho pozměňovacích návrhů. Eh, podle našeho názoru je to tak, že doložky o lidských právech by měly být součástí těch dohod o volném obchodu. Je, tedy, eh, je to tedy velmi důležité. Pokud chceme vzít novou obchodní strategii vážně, tak musíme eh, prosazovat i takovéto věci, jako je dodržování lidských práv. To je pro nás důležitá věc. A nyní se vrátím k tomu, co již doporučila EPP, to znamená, že bychom eh, tady zavedli zákaz dovozu výrobků vzniklých eh, z nucené práce. Eh, my tedy považujeme za důležité, aby se to v té zprávě opět objevilo, abychom to tedy ještě jednou zdůraznili, že to je požadavek, na který chceme dostat reakci. Rádi bychom také vyzvali komisi, aby tedy eh, přestala eh, se tedy postarala o to, aby obchodní politika sloužila cílům klimatické politiky a ne naopak. Kromě toho se domníváme, že je potřeba rozlišovat mezi produkty eh, jako takovými a výrobními metodami tomto ohledu jsme během posledních šesti letech eh, nezaznamenali žádný pokrok, to znamená, že i k tomu bychom se chtěli vyjádřit. Evropský parlament eh, v minulosti vyzýval komisi, aby přizpůsobila eh, hraniční taxi a já si myslím, že to musíme zohlednit i v rámci revize ETS. Je velmi důležité, abychom toto téma opět zmínili, tak abychom to Eh, tedy dos, dovedli k nějakému závěru. Kromě toho vyzýváme komisi, aby do eh, legislativy zavedla eh, standardy OSN a OECD, pokud jde o udržitelné hodnotové řetězce, protože to je také součástí nové obchodní strategie, která se zaměřuje na hodnotové řetězce, jak se k ním tady postavíme a jak zajistíme to, aby byla dodržována lidská práva a sociální zodpovědnost podniku. Já si myslím, že to je tedy naprosto zásadní věc a měli bychom k tomu něco říci i v této naší vlastní zprávě. Děkuji. Thank you very much and now for the... Děkuji a za EFDD má slovo Tiziana Begin. Prosím. Anch'io la relatrice per il suo lavoro. Eh, vorrei invece... Eh... Paní zpravodajce za jejich práci. Eh, za Velice stručně mm, eh, přednesu její stanovisko. Pak, když kolegové i kolegové z jiných frakcích se domnívali, <clears throat> že je tady jeden do bod, shodli jsme se na tom, že jeden z nich je velice významný. Obchodní partneři musí dodržovat také podmínky Mezinárodní organizace práce a její pravidla. To by mělo být zapojeno jak do multilaterálních, tak do bilaterálních smlouvů. Ta současná doložka tam ještě nestačí. Včera se v AFETu hovořilo o zneužívání v Koreji a také o tom, že vláda v Hondurasu eh, působí proti aktivistům. Je třeba totiž zlepšit situaci, že se pořád hovoří o nezbytnosti dodržovat práva, ale neexistuje žádná kontrola těchto postupů. Je třeba posílit kapitolu eh, a tuto o ochraně je třeba také zavést příslušný mechanismus, aby bylo možno povolat příslušné země k odpovědnosti. My vyžadujeme, aby doložky o pozastavení bilaterálních a multilaterálních dohod byly používány pakliže skutečně dojde k závažnému porušení lidských práv, protože nestačí eh, mít krásné zuby, když s nimi nemůžeme kousat. Promiňte, že jsem použila tuto metaforu je třeba dostat také odpovědnosti ze strany podniků, aby podniky nesly svou sociální odpovědnost. Druhým krokem je povolat k odpovědnosti i distribuční řetězce. Už tady zaznělo, že na konferenci ministrů Světové organizace obchodu by mělo dojít ke změnám. Spravodajka převzala texty našich pozměňovacích návrhů a doufám, že je paní spravodajka bude moci zahrnout do zprávy. Děkuji. A nyní se chci zeptat, jestli někdo z vás má nějaké dodatečné připomínky. Není-li tomu tak, obracím se na komisi, zda by komise chtěla něco stručně říci za DigiTrade. Tady je Silvia Formentini, máte slovo. Děkuji, pane předsedo, a děkuji všem, kdo se přihlásili o slovo za velice zajímavé připomínky. Protože mám mít stručná, řeknu jenom pár věcí. Za prvé chci připomenout, že komise má velký zájem o to, co dělá parlament v věci této zprávy. Jde tedy o obchod, užitelná práva, udržitelný rozvoj, lidská práva a tak dále. Ale to už tady připomněli předřečníci. A chci také poděkovat zpravodajce a ostatním kolegům za otevřenost vůči dialogu s komisí, toho si ceníme a hodně nám na tom záleží a bude takto postupovat i v dalších krocích. A já myslím, že dnešní diskuze a velký počet pozměňovacích návrhů, které byly předloženy v této původní zprávě, jen potvrzují, nakolik bohaté je to téma ale potvrzuje se tím také, nakolik složité je to téma. Já teď nebudu zacházet do podrobností e, e, u všech pozměňovacích návrhů, to by trvalo příliš dlouho, ale chci zmínit klíčové věci. Za prvé chci říct, že komise vítá skutečnost, že v řadě pozměňovacích návrhů se navrhuje, abychom uznali, čeho už jsme dosáhli v řadě oblastí, jako je třeba GSP, e, odpovědné chování podniků, anebo kapitoly o udržitelném rozvoji. A řada kapitol také řeší nový vývoj, to zatím eh, nebylo v předchozích usneseních, což je třeba ten kompakt pro Bangladeš. To je zajímavý vývoj a vítáme tento návrh. A vítáme také to, že bylo předloženo mnoho pozměvacích návrhů, které zdůrazňují, co už jsme udělali s mezinárodními organizacemi, které dál hrají klíčovou roli eh, v naší činnosti v této oblasti. A také vítáme to, že několik pozměňovacích návrhů se snaží najít rovnováhu mezi tím, čeho dosáhla a čeho může dosáhnout obchodní politika a čeho mohou a dosáhly ostatní politiky. Je to zásadní otázka důslednosti politik a toho, jak by měly do sebe zapadat, zejména pokud jde o obchod a udržitelný rozvoj. A na závěr chci ještě říct, že některé pozměňovací návrhy nejsou úplně přesné z praktického hlediska, nicméně jsme přesvědčeni o tom, že v dalším postupu to dokážeme vyřešit. To je z mé strany zatím vše, protože máme málo času, ale zcela na závěr chci opakovat, že eh, jsme dále k dispozici, máme velký zájem o dialog a o další spolupráci v eh, příštích měsících. Děkuji. Mnohokrát děkuji. A zcela na závěr, velice krátce, protože bohužel ne, na tom nejsme moc dobře s časem, se znovu obrátím na naši zpravodajku. Prosím, máte slovo. Grazie, presidente. Cercherò di essere il più breve possibile. Děkuji, pane předsedo. Pokusím se být co možná nejstručnější. Dovolte mi, abych poděkovala všem kolegům, kteří se vyjádřili. Děkuji také generálnímu ředitelství pro obchod eh, sekretariátu eh, komise. Eh, dvě věci bych chtěla říct na adresu metody. Zopakuji to, co už jsem řekla. Pro mě je velmi důležité v té fázi vyjednávání, když se uzavírají kompromisy, aby všichni kolegové do toho byli co možná nejvíce zapojeni. Kvůli významu tohoto tématu je velmi důležité, tak abychom našli řešení, které se bude moci opřít o co možná největší konsenzus. A nyní k tomu harmonogramu. Hovořili jsme o e, celé řadě pozměňovacích návrhů, bylo jich předloženo mnoho a zásadní povaha e, tohoto tématu, e, které původně bylo popsáno tedy ve třech zprávách, nyní sjednocených do jedné zprávy, vyžaduje, abychom se tedy na ně zaměřili. My vítáme veškeré Eh, návrhy a Vítáme ten návrh, že by tedy eh, ta závěrečná fáze, to znamená výměna názorů nad pozměňovacími návrhy, měla, měla být eh, správně naplánována. Vyčkáme, až komise předloží svoje stanovisko, to znamená, že celá ta záležitost Eh, bude trvat déle. Není to ničí vina, ale vzhledem ke komplexnosti tématu a vzhledem k tomu, o jak závažné téma se jedná, eh, tomu zkrátka tak je. A nyní tedy velmi stručně k těm dalším věcem. Souhlasím se všemi kolegy, kteří hovořili o tom, že právě téma udržitelného rozvoje musí být eh, ústřední v této zprávě, že zde tady musí mít prioritu. Kromě toho bych chtěla zdůraznit, že je velmi důležité, abychom bojovali proti dětské práci. E, podobně jako paní Carlton Darling se domnívám, že je důležité, abychom zachovali vyvážený přístup My Eh, se tady o to snažíme již od roku 2010, můžeme přitom vyzvihnout i určité pozitivní eh, kroky eh, týkající se například Bangladeše. Myslím si, že v té kompromisní fázi by ty pozměňovací návrhy, které se týkají udržitelného rozvoje, měly být nepochybně zahrnuty do těch kompromisů, tak aby se pokud možno vtělili i do závěrečné zprávy. A nyní ještě k tomu, co říkala paní kolegyně Begin. Potřebujeme účinné nástroje, které bychom měli jako parlament k dispozici. To ovšem neznamená, že musíme obchod politizovat. Musíme rozhodnout o tom, jestli chceme, aby některé z těch našich nástrojů byly závazné. Pokud jde o lidská práva a udržitelný rozvoj. Ráda bych tady poděkovala paní kolegyni Keller za to, že zmínila e, otázku nucené práce a s tím zpětých sankcí a doložek o lidských právech. Ráda bych také poděkovala paní Begin a celému výboru, protože se domnívám, že úmluvy MOP a doložky o pozastavení platnosti v této souvislosti jsou naprosto zásadní, tak abychom zajistili, že tato zpráva a parlament jako celek, pokud to vezmeme obecněji, nepředstavují pouze velmi vybranou, vytříbenou pozici eh, k lidským právům, k udržitelnému rozvoji, ale chceme, aby tedy cíle a ambice parlamentu byly skutečně zohledněny v konkrétních příspěvcích nebo v konkrétním příspěvku, eh, který může tato zpráva přinést. Děkuji. Hlasování eh, ve výboru INTA proběhne 23. a 24. května a hlasování na plenárním zasedání budeme muset ještě vyřešit. Tím tedy končíme tento bod našeho dnešního programu a nyní tedy bod číslo 8. Vypadá to, eh, že se mi tedy moc nedaří vést výbor INTA, za to se omlouvám protože nejsem úplně kovaný v eh, time managementu, nicméně se budeme muset eh, náš zbývající čas eh, snažit využít co možná nejvíce. V každém případě bod číslo 8 se jmenuje Nová perspektivní a inovativní budovací strategie pro obchod a investice. Týká se to sdělení paní komisařky Malstrémové, která, které tedy v našem výboru přednesla v říjnu loňského roku. Týkalo se to eh, budoucnosti obchodu a eh, nové strategie, inovativní strategie. My jsme se tedy rozhodli, že k tomu se píšeme zprávu z vlastní iniciativy a já v tuto chvíli předávám slovo paní zpravodajce Ticiáně Begin, aby nám ten návrh zprávy představila. Prosím, máte slovo. Děkuji mnohokrát, pane předsedo, velice děkuji komisi za dokument, který jsme dostali. Je to nesmírně významné a taky chci poděkat vám, pane předsedo, stínovým zpravodajům i koordinátorům za jejich pomoc. Čekali jsme už dlouho na strategický dokument. Už jsme si pročetli ten dokument z komise, ale jsou tady ještě některé věci, které bychom chtěli do toho dokumentu zahrnout. Chceme mít takový obchod, který bude také zahrnovat odpovědnost. E, obchod zní krásně, ale zatím v něm nejsou zohledněny všechny aspekty. Jde o to, aby tady mohla existovat také kontrola. To znamená, odpovědnost a transparentnost musí jít napříč všemi úrovněmi. S komunikace s parlamentem a občany musí být konstantním. Kromě toho rada musí pokračovat v dobré praxi, protože jedině informovaný kontrolor může být efektivní. Odpovědnost znamená uznat svou významnou roli na regionální, národní, mezinárodní i, mest, i globální úrovni. Je třeba, aby tato politika byla v souladu s dalšími zahraničními politikami. Obchodní politiky mají veliký dopad i na migraci Evropa hraje velice důležitou roli na globálním poli a zároveň propaguje své hodnoty. Už se tady hovořilo o například surovinách. Odpovědnost znamená dostat odpovědnosti je třeba, eh, aby se dělalo více pro dodržování a zachovávání lidských práv, sociálních, environmentálních práv a proto chci, aby všechny smlouvy o volném obchodu měly takové doložky, které by zohledňovaly veškerá tato práva. Žádáme komisi, aby zahájila také odpovídající monitoring. Máme totiž veliký počet lidí, kteří žijí pod hranicí chudoby. A proto je třeba, aby v této strategii se hovořilo i o tomto jevu, o chudobě. Eh, proto eh, vyzývám ke spolupráci mezi komisí a Evropským parlamentem. Neznamená to, že Evropský parlament měl být informován stále, stále, stále, ale měl by být zapojen do úvah a vyjednávání o obchodní politice. Postoj Evropského parlamentu eh, má vyjadřovat vůli občanů. Co se týče probíhajících jednání o smlouvách musí být také eh, oznamováno veřejnosti a zatím tedy eh, se tomu tak neděje, tak jako tomu bylo v případě ty si vyjednávalo se se zavřenými dveřmi. Je třeba mít posílenou spolupráci která vyústí v to, aby Evropská unie aplikovala obchodní dohody provizionálním způsobem, aniž by ji předtím schválil Evropský parlament. Odpovědnost mají také naši obchodní partneři a to spočívá ve vzájemném uznávání mezinárodního obchodu a potírání nekalých praktik. To nebude možné, pakliže tady nebude existovat konkrétnější strategie i vůči Latinské Americe. Ale odpovědnost máme především před evropskými občany, kteří musí zůstat chráněni před riziky ze strany těch, kteří nedodržují příslušné zásady a postoje a proto musíme být velice odhodlaní v bránění našich obchodních zájmů a bránit se proti tomu, aby dostala Čína statut země tržního obchodu. Je třeba abychom zohlednili také nutnost zlepšení situace podniků, které jsou velice konkurenceschopné. Máme dobře vzdělané obyvatelstvo, ale potřebujeme takové doprovodné politiky, včetně výzkumu a vývoje. A odpovědnost znamená spolupráci, spolupráci i celních úřadů protože účinná práce celníků může zlepšit a zjednodušit výměnu zboží. Kolegyni, kolegové, opakuji, že bych si přála, aby tento dokument získal podporu co nejširší většiny a velice e, otevřeně čekám na vaše příspěvky. Děkuji zpravodajce a obrátím se na politické skupiny. A protože v květnu budeme mít další příležitost projednat pozměňovací návrhy, možná, že teď by každá politická skupina mohla vystoupit zhruba na dvě minuty, pokud je to přijatelné. Nejprve ELS, Danielo Gaspary, prosím. Vážené kolegyně, vážení kolegové, chtěl bych velice poděkovat naší kolegyni za její, domnívám se, dobrou zprávu Mm, jsem vděčný, že už zahrnula celou řadu prvků, které leží na srdci také Evropské lidové straně již poslední léta. Také je dobré, že navrhuje kritiku komise v těch bodech, kde jako Evropský parlament v poslední zprávě jsme vyžadovali lecos od komise, což doposud nebylo dodáno. A proto se těším na dobrou spolupráci v příští týdnech, až budeme hovořit o pozměňovacích návrzích a kompromisech. Uh, thank you very much. Mnohokrát děkuji a nyní za SAD David Martin, prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedo, a děkuji za to, že jsem dostal dalších 30 sekund. Já budu mluvit velmi stručně, protože nemáme čas, ale chci také poděkovat paní Begin za spolupráci. Byla skvělá a její zpráva je výborným východiskem. Pokud jde o problémy, chceme zdůraznit především to, že skupina socialistů rozhodně chce podpořit systém vícestranného obchodu. Chceme dokončit kolo z Doha. Myslíme si, že bilaterální obchodní dohody jsou nezbytné, ale sekundární vzhledem k současné situaci. Záleží nám dále na tom, abychom měli vymáhatelné kapitoly o obchodu a udržitelném rozvoji a abychom zapojili sociální eh, eh, společnost. A vítáme také pokrok, pokud jde o vyjednávání, ale TTIP a TISA mohou být příkladem pro další obchodní jednání. Myslíme si, že komise toho musí udělat víc, pokud jde o další kroky pro provádění dohod o, svobodné, o volném obchodu a musí také zapojit uh, Eh, parlament do stávajících dohod. A pokud je o ten globální řetězec, je to jistě stále důležitější prvek v tomto globalizovaném světě, dává nám to dobrou příležitost z hlediska pracovních míst a růstu, ale jsou to také výzvy, abychom zajistili dobré sociální a environmentální standardy v celém dodavatelském řetězci. A rozhodně si myslíme, že by tyto věci měly být povinné. A velice stručně, pane předsedo, věci, které nejsou ve sdělení komise, opravdu nás překvapuje, že v tom sdělení není nic o Číně a MMS a k tomu také předložíme pozměňovací návrhy. A také nás překvapilo, že se víc nezdůrazňuje potřeba tlačit na radu, aby došlo k reformě těchto nástrojů a samostatně se k tomu ještě vyjádříme. Nemáme tam vůbec nic o rámci po kotonu a myslíme si, že vztahy s Afrikou jsou zásadní. A poslední věc. Komise podle nás neřeší některé z těch širších otázek, které nejsou úplně v hlavním proudu a týkají se obchodní politiky a měly by možná v hlavním proudu být, a totiž jako je třeba rovnost pohlaví v našich obchodních politikách. Děkuji, pane předsedo. Mnohokrát děkuji a nyní EKR, Emma McValty. Děkuji, pane předsedo. Já budu co nejstručnější. Já chci poděkovat zpravodajce za spolupráci a za přístup k této zprávě a za to, že byla otevřená vůči pozměňovacím návrhům. Několik jich přijde i od EKR. Obecně si myslím, že celkově se musíme víc zaměřit na příležitosti, které vznikají pro otevřenější obchod, na to, čeho můžeme dosáhnout, když snížíme tarify a odstraníme netarifní překážky a bude probíhat lepší regulační spolupráce. Právě tyto věci budou mít dopad zejména na malé a střední podniky, které musí zvýšit objem vývozu. A musíme také tlačit na to, jak toho dosáhnout a jaký dopad to bude mít pro pracovní místa a růst. A především se musíme zamyslet nad tím, jaké máme priority a co musí udělat komise, co musí dělat lépe, abychom pokročili ve vyjednávání, která už teď probíhají třeba s Japonskem a s USA. Musíme se zamyslet nad tím, jakým směrem se chceme ubírat, na co, kterým směrem se chceme obrátit, to bude asi Ázia, Chceme také mluvit o digitálních e, službách, na to se musíme také zaměřit. Záleží nám na tom, budeme se tím zabývat, takže k tomu také předložím pozměňovací návrhy a myslím si, že musíme odkázat na vyjednávání, která už byla uzavřena a která probíhají. Je to třeba Sita a Singapur. A o Číně bychom měli mluvit obecně protože v tomto výboru o tom musíme, v parlamentu o tom musíme mluvit dál, takže já si myslím, že postoj parlamentu v této fázi nemůžeme předložit, ale myslím si, že by tam měla být nějaká, nějaký obecný odkaz. A pak ještě eh, eh obchod, spravedlivý obchod eh, s produkty z, živé, z, z volné přírody, k tomu zřejmě také ještě předložím nějaký návrh. Ale celkově si myslím, že to musí být pozitivnější a ambicioznější, aby se zajistilo, že to bude silná zpráva, kterou podpoří všechny skupiny a vyšle to silný signál komisi. Mnohokrát děkuji a dále za liberály Dita Charanzová, prosím. Děkuji, pane předsedo. Já si myslím, že eh, pozitivní aspekty obchodu převažují ty negativní. To by tedy měl být hlavní poselství této zprávy. Vítám tedy eh, spolupráci s paní zpravodajkou. Doufám, že se nám podaří v té těsné spolupráci pokračovat, tak abychom dovedli tuto zprávu Evropského parlamentu do úspěšného eh, konce. Myslím si, že bychom se tedy měli v souladu s názvem soustředit na inovace a měli bychom se zaměřit také na digitální aspekt obchodu. Pokud jde eh, tedy o Eh, moderní způsoby eh, obchodních dohod, tak si myslím, že by tedy měly dostat požadavkům 21. století a že bychom je tedy měli do té zprávy eh, vtělit. Neměli bychom podporovat pouze průmyslový sektor, industrializaci Evropy, ale také technologický, technologický sektor, protože právě to je velmi důležitý prostor pro standardy, které bychom mohli propagovat tím, že je, se budeme soustředit na eh, více straná pravidla. Pokud jde o Čínu, ano, je to velmi důležitá otázka, měli bychom to nějak zmínit, zároveň všichni víme, že ta otázka se pravděpodobně vyřeší do konce eh, tohoto roku a my potřebujeme tedy, eh, aby to eh, sdělení komise dostálo svému dlouhodobému charakteru. Byla bych ráda, kdybychom do toho tedy zahrnuli jednání TTIP. Vypadá to, že úspěšné uzavření jednání má velký politický význam a to by se v té zprávě mělo také objevit. Vítám to, že paní zpravodajka zdůraznila roli malých a středních podniků v mezinárodním obchodě a v tomto směru také předložíme nějaké pozměňovací návrhy. Děkuji a nyní má tady slovo Helmut Scholz jménem GUE. Prosím. Děkuji. I já bych chtěla poděkovat paní zpravodajce, protože si myslím, že se velmi rozsáhle věnovala jednotlivým aspektům. Já k tomu ještě něco přidám. Jde jednak o téma spravedlivého obchodu. Myslím si, že to je taková novinka v té obchodní strategii komise a měli bychom to ještě více podtrhnout, protože komise se zavázala ve svém vlastním chápání brát partnery vážně, eh, přistupovat k ním tedy v partnerském duchu a tak rozvíjet obchodní vztahy. Děkuji paní zpravodajce za konkrétnost a za explicitní příklady, které neustále uvádí, protože eh, ty jsou skutečně eh, nosné. My jako, pozmě, jako frakce k tomu předložíme pozměňovací návrhy, ve kterých se budeme snažit tu výpověď buď prohloubit, anebo ji posunout trochu jiným směrem. A v této souvislosti se domnívám, že musíme v tom odstavci, kde jde o zapojení obchodní strategie nebo o zaměření obchodní strategie, eh, že se tedy musíme zaměřit na multilaterální úroveň eh, obchodní politiky EU. Musíme to eh, zdůraznit, eh, musíme se podívat na demografický vývoj, protože Evropská unie bude mít stále méně obyvatel, Afrika naopak bude mít obyvatel stále více. Podobné je to s Azií, Latinskou Amerikou. To znamená, že do budoucna budou fungovat úplně jiné obchodní toky a to těm musíme dneska dostat. Pokud jde o odstavec týkající se Číny, tak ano, já se domnívám, že tady musíme eh, tu zprávu formulovat pregnantně, ale myslím si, že eh, to eh, tržní hospodářství představuje pouze malou část celého toho tématu. Musíme se zamývat tím, jak tedy máme k takovýmto partnerům přistupovat, pokud jde o obchodní spolupráci. A na závěr mi dovolte ještě jednu věc. My jsme právě hovořili o rozpočtu a myslím si, že v tom odstavci, který se toho týká, bychom měli zmínit i tu zásadní změnu eh, v roli zahraničního obchodu eh, v rámci všech politik EU. Měli bychom tedy eh, tuto změnu do toho zahrnout. Děkuji. Děkuji, Helmute. Rád bych pouze oznámil, že jsme tedy využili dvě minuty času tlumočníků eh, a nyní mají tedy slovo Zeleníska. Prosím. Kolega tady není, eh, těžko se veznat v jeho poznámkách, nicméně především chci poděkovat zpravodajce, to jistě, a samozřejmě předložíme pozměňovací návrhy. Na jedné straně k tomu, že potřebujeme změnit paradigma, protože podle nás obchodní politika nevyřeší naše interní ekonomické problémy. Transparentnost, demokracie, tam toho asi můžeme udělat víc. Udržitelné globální dodavatelské řetězce. Tady potřebujeme účinnější opatření, abychom skutečně zajistili, že dodavatelské řetězce že k ním přistupujeme odpovědně. A další věc je vícestranost. Podle nás bychom neměli ustupovat od vícestranosti a a myslíme si, že VTO musí být v centru naší strategie. Tolik tedy velice stručně souhrn všech těch jeho stránek. Tímto směrem se budou ubírat naše pozměňovací návrhy. Děkuji. Mnohokrát děkuji. A mám tady jednu žádost o slovo za členy. A předám slovo kolegovi Marlovi, prosím. Děkuji vám, pane předsedo. Je to velice zajímavá zpráva která by nás jako členy výboru měly pozbudit k tomu, abychom vyzvali komisi k intelektuální revoluci v obravdu mezinárodního obchodu. Už to nemůže být dále vedeno jako business as usual, už to pan, dobře řekla paní zpravodajka. Je potřeba, aby občané eh, měli transparentní přístup k obchodním vyjednáváním. To je tedy signál, který musíme vyslat a tady došlo eh, už k určitému pokresu, pardon, pokroku, ale je třeba pokročit ještě dále. A měli bychom vyzývat ke spravedlivě výměně, ne udělat z toho náboženství volného obchodu, ale vyjednávání za existujících norem a pravidel. Chci připomnět tři věci. V návrhu komise se často zabývá zapomíná na určitých věcí. Zemědělství, průmysl, tady musíme být obezřetní. TTIP, CETA, Mercosur, Austrálie, Nový Zéland. Tady musíme tedy říct komise, aby byla obezřetná, protože tady je mnoho citlivých bodů, myslí i v zemědělství, například vepřové maso a hovězí. Dále statut udělení, eh, pardon, udělení trž, statutu tržního eh, hospodářství Číně, tady je nutno, aby se parlament vyslovil zcela jasně. Tady příliš mnoho dvojznačností. Co se týče vypisování veřejných zakázek, to je téma, která bude nabývat na významu v okamžiku, kdy naši partneři nebudou souhlasit s otevřením přístupu k jejich veřejným zakázkám, musí být Evropa dostatečně inteligentní na to, aby udělala eh, protiopatření. Je ale významné, aby bychom měli takové diskuze, které budou eh, pomáhat eh, posilovat postoj parlamentu. Děkuji a za DG Trade dá nyní slovo Janu Olbrachtovi Prosím pěkně, ale buďte stručný. Thank you, chairman. Děkuji, pane předsedo, vážení poslanci. Snad mi tlumočníci dovolí minutu a půl, já vám těžko asi předložím nějakou intelektuální revoluci, ale pokusím se pokrýt co nejvíc věcí. Především mnohokrát děkuji paní Begin a také jejím kolegům, se kterými jsem měl příležitost se setkat, pokud je o ty věci, které ona tady náší vyberu jenom pár, protože nemohu pokrýt všechno. Transparentnost, já myslím, že tady jsme se opravdu v posledních letech snažili a hodně jsme se na tom zaměřovali ve strategii obchod pro všechny. Byla také jedna z věcí, o kterých mluvil pan Martin. Zveřejňovali jsme mandáty pro vyjednávání návrhy, když to šlo probíhal dialog s občanskou společností. Já myslím, když se podíváme eh, na to, jaké to bylo před pěti, deseti lety, vzpomínáme si, že v době Cancúnu ministerského zasedání jsme byli hodně daleko eh, od toho, kde jsme na tom teď, takže tady jsme udělali pokrok. A když se podívám, vidím také, že kolegové v parlamentu udělali velký pokrok a obecně také eh, k tomu, co říkal pan Martin, ano, to bylo velmi výstižné. Pokud je o TISu, to předám dalším kolegům a pokud jde o protikorupční opatření a související záležitosti, tady rozhodně vítáme, že tento parlament na to tlačí. Další věc je, jestli to dokážeme rychle řešit, ale když dovolí pan Kaspary, těšíme se na pozměňovací návrhy, které jeho skupina předloží a děkujeme za pozitivní připomínky. A pokud jde o připomínky pana Martina k tomu vícestranému systému, my se snažíme, to říct mohu, o tom vlastně mluvila i paní Kellerová, a pokud jde o agendu implementace, to také zmínil pan Martin, to je pro nás klíčové a souvisí to s obchodem pro všechny a možná nám to nějakou dobu potrvá i v DG Trade, abychom tady pokročili, ale snažíme se. A Čína a MES, o tom se mluvilo na vysoké politické úrovni a proto bych to raději ponechal komisařce Malstromové. Ta, tady bude zítra. Ale pokud o úředníky, bereme to na vědomí. Paní McClarkin mluvila o digitálních službách, ano, v Ženevě teď a také v kontextu po Nairobi je to jedno z aktuálních témat a rozhodně to nepřehlížíme. Paní Charanzová mluvila o tom, že pozitiva vyvažují negativa a já doufám, že toto by se možná dalo ještě ve zprávě trošku posílit přes pozměňovací návrhy. Rozhodně nemůžeme podcenit význam negativního dopadu, pokud k němu může dojít, ale já doufám, že mnoho členů tohoto výboru bude souhlasit obecně s komisí v tom, že důvod, proč se snažíme předkládat obecnou a komplexní agendu FTA je proto, aby právě ty pozitivní aspekty vyvážily celkové negativní stránky. Já myslím, že to je důležitá věc a já doufám, že to v zásadě může parlament podpořit. Zásem na vědomí připomínky pana Šolce, pokud je o demografii. Ano, není to žádná intelektuální revoluce, ale snad jsem toho pokryl co nejvíc v té době, kterou jsem měl k dispozici a chci poděkovat také tlumočníkům. Mnohokrát děkuji. A nyní eh, zpět dáme slovo zpravodajce, pokud chce na něco reagovat. Velmi krátce, prosím. Děkuji, pane předsedo. Protože nemáme mnoho času, dovolte mi, abych i já poděkovala všem kolegům, kteří přednesli svoje připomínky. Eh, děkuji za ten otevřený přístup, který k tomu mají. Já doufám, že ta konstruktivní spolupráce, kterou jsme měli do posud, bude pokračovat i při dalších zasedáních stínových zpravodajů a přála bych si, aby při další rozpravě, kterou eh, zorganizujeme tady ve výboru, budeme mít na toto téma, eh, abychom měli tady o něco více času na to téma. Eh, tak abychom tedy mohli s naším programem eh, nakládat trochu pružněji. Dobře, 25. dubna je lhuta pro předložení pozměňovacích návrhů. Já tady končím dnešní zasedání. Eh, v 15 hodin budeme pokračovat a budeme tady mít ministrině pro mezinárodní obchod Kanady, paní Christy Freeland. Děkuji tlumočníkům za to, že nám dali čas navíc.